a z toho důvodu to řeknu specifickým způsobem. Chtěl bych poděkovat všem stínovým zpravodajům, sekretariátu a dalším za vynikající práci. Doufali jsme, že se dostaneme k cíli, ale ještě jsme se tam nedostali. Očkodnění investorů se vztahuje na celou řadu cených papírů. E, jako zákazník e, může člověk dostat očkodnění od státu v případě podvodů a v případě eh, chybného zacházení, ale neznamená to, že člověk dostane eh, odškodnění ve chvíli, kdy akcie a cené papíry ztratí na hodnotě. Takže k jednotlivým návrhům. Za prvé, chceme, aby jsme měli odškodnění 100 tisíc eur na investora, bez ohledu na, v jaké, na to, v jaké zemi se investor nachází. Eh, existují země, které mají hranici 100 tisíc, jsou země, které mají více, ale například Velká Británie, Francie mají jenom 50 50 tisíc. Nechceme eh, ten obnos snížit a nechceme eh, v těch zemích, které mají přísnější eh, ochranu, tu ochranu nějakým způsobem zhoršit. Musíme zde mít stejnou ochranu jako v případě bankovních kont. Mm, potřebujeme lidi, kteří budou investovat do budoucnosti podniku. Je zároveň třeba pokrýt případy, kdy soud prokáže, že podniky spravující cené papíry poskytly chybné informace a špatné rady. V takovém případě je třeba, aby také vznikl nárok na odškodnění. Například, když nějaký poradce poradí starým lidem, aby investovali do vysoce rizikových fondů. Dále se domníváme, že je důležité vytvořit systémy, které budou mít dostatečné finanční vybavení, aby mohly vyplácet odškodnění, protože by odškodnění neměli nakonec vyplácet daňoví poplatníci. Z tohoto důvodu je třeba mít fond ex ante, do kterého se bude platit předem pro případ, že by se firma dostala do konkurzu. Mělo by se jednat o žádná celá 5 až žádná celá 3 aktiv. Zároveň chceme mít dobu pět let, nikoli deset let Eh, zároveň eh, by mělo být možné zhodnotit eh, specifické riziko daného podniku. Pokud jsou podniky rizikovější, měly by tyto podniky přispívat více než podniky, které tolik neriskují. Zároveň je nutné upravit mechanismus vzájemného půjčování. Komise chce, aby zde existoval takovýto mechanismus, ale abychom se vyhnuli nedostatečnému financování, a e, nebezpečí, že ty fondy nebudou dostatečně vybavené, měl by tento systém začít fungovat až ve chvíli, kdy e, dané systémy budou mít dostatečné prostředky. Ehm, a, tyto systémy se budou moci půjčovat až ve chvíli, kdy budou mít e, plnou úroveň financování. Zároveň by se komise měla podívat na to, eh, zda by zde do toho měly být eh, začleněny SK, SKIPCP. Eh, musíme se podívat na to, jak by to případně fungovalo. Nechceme tu mít žádnou aféru typu Medov. Nicméně komise by se tímto, touto otázkou měla zabývat, měla by se na to podívat a zjistit, zda by bylo dobré eh, zde přijít s určitým rozšířením v podobě pojištění. Ehm, ESMA a komise musí mít dostatečné informace o tom, jak jednotlivé národní systémy fungují, jak jsou tedy vytvářeny. vážení kolegové, Ochrana financí je velice důležitá pro finanční stabilitu. Stabilitu je třeba, aby parlament zítra vyslal jasný signál a doufám, že mě podpoříte, abychom mohli eh, mít jasný přístup při vyjednávání s radou. Děkujeme, komisař Barnier. Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl velice poděkovat Ole Šmitovi i výboru Ekon a jeho předsedkyni za tento velice ambiciozní signál, který eh, tato eh, otázka vyvolává. Posílení tedy systému očkodnění investorů, to je součást konzistentního systému, který obsahuje také eh, garance hodně vkladů a, a garanční fond pojištění. Je to balíček, který komise přijala před rokem je to významný návrh a reakce z naší strany na krizi. Investoři eh, a eh, maloobchodní eh, uživatelé jsou těm, tou první obětí krize a je správné je chránit a je to také logické důstojná investice znamená také náležité očkodnění v extrémních případech, jako je podvod nebo, nebo uh, omyl, který může vést k zániku eh, cených papírů a tento systém by mohl navrátit důvěru v finanční systém. To je naučení z krize a e, znamená to také vytvoření skutečného vnitřního trhu finančních služeb. V duchu této logiky Eh, byla snaha eh, již v roce 97 eh, vytvořit první směrnici na ochranu investorů. Ta byla užitečná, nicméně teď potřebuje již zlepšit a to my tady teď společně děláme. Dámy a pánové, já jsem už dlouho zastáncem předvídavé politiky, politiky prevence, protože je to vždy eh, levnější než eh, odškodňování a v, v různých oblastech, jako v životním prostředí jsem i ve své zemi, eh, jak si vytvořil různé preventivní mechanismy a proto jsem velice rád, já souhlasím, pane Šmite, s vaším ambiciozním přístupem. Schoda parlamentu v oblasti předběžného financování, to my považujeme za velice důležité a, a zásadní podmínkou pro to, aby e, byl ten systém důvěryhodný, protože jaké by bylo vysoké krytí, jestliže by nebyly k dispozici dostatečné prostředky. A říci, že se budou peníze vybírat postupně v období stresu, je iluzorní. A za druhé, pane Šmite, jsem připraven co se eh, eh, přizpůsobit, co se týče sjednocení té eh, částky na 100 tisíc eur, jak jste navrhoval. My jsme jako komise navrhovali 50 tisíc, což je tedy nižší úroveň tedy garantovaných vkladů, protože se nám zdála ta rizika z hlediska finanční stability méně zásadné, zásadní v, této, v tom, tento sektoru. Máme na mysli konkrétně ran na banku, jako třeba se stalo v roce 2008 8, ale eh, beru v úvahu váš návrh, který je ambicioznější. A dále vítám skutečnost, že parlament ponechává mechanismus vzájemného půjčování mezi fondy, to je další jaksi důkaz vašeho eh, eh, zájmu o to, aby ten systém byl více harmonizovaný, více vzájemný, což je nezbytné pro překonání pro výzvy, kterou tvoří krize. Samozřejmě, pane Šmite, jsou tam některé body, o kterých bychom eventuálně mohli diskutovat, co se týče původního návrhu komise. Vy jste to ve svém vystoupení uvedl, že rozšíření krytí eh, Eh, eh, OPCVM je přirozená vzhledem k tomu, jak je tento produkt atraktivní u maloinvestorů, eh, tak já chápu, že chcete, aby se toto znovu proskoumalo v rámci příslušné směrnice za několik měsíců a věřte, že komise jak si bude usilovat tedy o změnu tímto směrem. Dále snížení předběžného financování na výši 0,3 je třeba opravdu se nad tím zamyslet, protože pokud se má zvyšovat eh, výše krytí a přitom snižovat financování, to by mohlo trošku vytvořit napětí eh, v, v celém systému. A konečně mám určité obavy, co se týče zavedení pozměňovacího návrhu, který by měl pokrýt takzvané bad advice, špatné poradenství. Já s vámi souhlasím, finančnictví je složitý obor, existuje mnoho šarlatánů, kteří snadno zneužijí ne, neinformované uživatele. Nicméně to spíš patří do oblasti směrnice MIFID a e, jejich porušení může vést k žalobám e, a e, tady v tomto případě by to bylo asi těžko použitelné, protože to by znamenalo veliké také rozšíření počtu situací, eh, v nichž by eh, se využívaly ty odškodňovací fondy, aniž by se eh, současně s tím počítalo v vytváření těchto fondů. Čili tento koncept toho chybného, špatného poradenství by mohlo vést k rozdílné interpretaci v jednotlivých členských zemích a mohlo by to zase způsobit nejednotnost na trhu, čili s tím máme trošku problém zavedení mm, tohoto Eh, pojmů v textu. Ale obecně, pane Šmite, globálně velice vám děkujeme za skvělou práci, kterou jste udělal vy i zpravodajové a koordinátoři parlament komise, a to je, myslím, důležité, se shodují e, v pohledu na celou věc. Je to evropské náročné řešení a e, rada to e, určitě vezme v úvahu. Je to signál, který posíláte členským státům, aby se shodli brzy na společném postupu a spolehám na polské předsednictví a doufám, že vyvine maximální úsilí i ve směru těch zemí, které třeba se nestotožňují s tímto takovým evropským, evropským eh, řešením ve prospěch maloinvestorů. Je tam eh, to krytí dostatečně vysoké, důvěryhodný způsob předběžného financování a snadný přístup k odškodnění a myslím, že v tomto duchu skutečně to vaše práce je a já vám za to moc děkuji. Děkuji, pane komisaři. A nyní pan Bodu za výbor Jury. Máte jednu minutu. Thank you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 děkuji, fungování tohoto režimu pro očkodňování investorů bylo zlepšeno a je podle standardů bankovnictví. Chci zmínit, že nemůžeme mít úplné ekvivalentní zacházení mezi investory do kapitálu a střadateli. I když je třeba chránit obě kategorie, tak ochrana investorů do cených papírů musí zvážit riziko, které na sebe vědomě berou. Takže asi by nebylo dobré zvýšit ten limit na 100 000 euro protože to bude příliš velké břemeno pro eh, místní obchodníky. Já vítám eh, eh, zavádění toho propojení mezi těmito režimy a mm, mm, mm, já jsem předložil pozměňovací návrhy, které se týkají Rumunska i Bulharska, protože jsou zde určité podmínky přístupové smlouvy, které musí respektovat. A nyní za politické frakce a první pan Koze se dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři, milí kolegové. Cíl tohoto předpisu je chránit soukromé investory proti podvodným praktikám nebo nečinnosti a různým podvodům ze strany investičních společností. Cílem tohoto předpisu je posílit důvěru po krizi kde ti malí investoři, jak jste řekl, pane eh, komisaři, byli nejvíce exponováni riziku a byli v první linii jako oběti. Je třeba si uvědomit, že tento předpis vlastně to je očkodňování ultima ratio. To je až poslední možné řešení. A to je důvod, proč eh, náš výbor jednomyslně odsouhlasil tuto zprávu, která volá po maximální harmonizaci pravidel a e, chce zvýšit limit na 100 tisíc euro. Pokud o konkrétní e, případy o PCVM, tak e, komise říká, že nejde o to stanovit určitá opatření na ochranu investorů, ale vlastně, že to je tady takový specifický produkt, který si vyžaduje zvláštní svoje pravidla, která je třeba přijmout v rámci směrnice JUCIC a JUCIC. A proto e, i my, tedy náš výbor, chce požádat vaši komisi, aby provedla studii, abychom zjistili výhody a nevýhody e, toho e, rozšířit pole působnosti i na tyto investiční společnosti a i tedy rozšířit na toto ochranu investorů, malých investorů. A teď Ehm, my ehm, budeme také i hlasovat o legislativním usnesení v prvním čtení. Jde o to, aby ta norma byla okamžitě aplikovatelná. Opakuji, pro soukromé investory ehm, také i zde oni musí mít takový pocit sounáležitosti s Evropskou unii a že jim zajistí ekvivalentní ochranu pro všechny. Děkuji a nyní za SND paní Beres dvě minuty také má. Merci, madame la... Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, a tato revize směrnice o systému očkodnění investorů je bohužel v linii krize a skandálu Madov, který zvlášť zasáhl některé malé investory v Evropě. A e, paralelně, jak jste upřipomněl, přichází s revizí směrnice e, o Eh, bankovních garancích a ehm, a, pojišťov, a směrnici o pojišťovnictví. E, to také bylo pro nás tím vodítkem, že jsme chtěli, aby ten strop byl 100 tisíc, dřív to bylo 25 tisíc, pokud se to nyní zvedne na, 20, e, na 100 tisíc, proč by e, v, v, bankovním systému měl být, měla být ta bezpečnost jiná? Myslím, že my chceme, aby občané diverzifikovali svoje investice, které vlastně vlastně poslouží k financování dlouhodobých projektů. Vy jste říkal, že ten bad advice, špatné eh, poradenství, eh, že eh, se je problematikou směrnice MIFID. Ano, ale my tady potřebujeme právě tento užitečný pojem, který je v MIFID znovu použít. My, my chceme, aby v tomto textu byly vyvozené závěry z toho, co existuje v MIFID. A co se týče SKIPCP, my eh, eh, chceme, aby ti, kteří jsou držiteli eh, těchto SKI PCP e byli v horší situaci než jiní, zatímco toto je skutečně přidaná hodnota pro evropský finanční trh. Na závěr bych chtěla ještě upozornit na způsob, jakým by tento text platil také pro místní samozprávu. My jsme viděli v krizi, jak ta může být zasažena a e, chci vás požádat, podobně jako parlament zítra během hlasování, abyste se podívali, v jaké, do jaké míry by systém pojištění mohl být efektivnější opravdu operativnější a užitečnější pro financování tohoto fondu ex ante. Vy jste, pane komisaře, říkal, že by občané nepochopili neúspěch v této oblasti. My na to spoléháme v rámci zítřejšího hlasování a doufáme, že z vaší strany také dojde k odblokování situace, kde se zdá, že to nepostupuje dost rychle. Já já se obávám, že musím vám říci, že jsme pod velkým časovým tlakem, tak eh, prosím, respektujte čas a eh, nyní. Herr Schmidt, eh, liebe Kolleginnen. Vážený pane Šmete, kolegové, kolegyně, mnohokrát děkuji za dobrou spolupráci. Děkuji také za ten postoj, který zde zastupujete. Tato reforma o systémech eh, ochraně investuju, investuru je velice důležitá pro ochranu spotřebitelů. Byli jsme svědky celé řady skandálů a důsledkem těchto skandálů je tato reforma. Mnohokrát děkuji komisi za velice ambiciozní návrh náročný návrh. Já budu hovořit stručně o dvou bodech, které nebyly koncensuální. Pane Barniere, vy jste o tom hovořil, je to chybné poradenství. Přednedávnem jsme se shodli na tom, že je dobré, aby to bylo do směrnice začleněno. E, nejde o to, že definice a struktury pro zabránění chybného poradenství by patřily sem. Ty napotře- samozřejmě patří do směrnice MIFID. Ale ve chvíli, kdy nějaký podnik špatně, poskytuje špatné poradenství a nemůže za to ručit, protože je třeba už v konkurzu, neexistuje zde žádná náhrada. Takže ti střadatelé tak potom e, nejsou chráněni a e, musou, musí nést důsledky. Ehm, proběhlo slyšení ve e, výboru Ekon a komise, pokud je o tuto věc, byla velice otevřená. Takže já bych požádal vás, pane Barniere, aby jste to ještě promyslel. Také pokud jde o eh, SKIPCP, eh, myslím si, že zde je zásadní jedna věc. Eh, v současné době je blokační menšina v radě a také se toho účastní německá vláda. Možná by eh, bylo dobré zamyslet se nad tím, jestli tato blokační menšina má skutečně smysl, protože naši občané nyní nechápou, proč by měla být ochrana spotřebitelů po krizi slabá. Mnohokrát děkuji, dostáváme se ke Catch the Eye a prvním na seznamu řečníku je pan Kamal. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. A děkuji také komisaři. Eh, často se zmiňuje eh, Madov, eh, že kvůli této aféře došlo k této směrnici, ale pokud víte, došlo k předběžnému varování byly zde nástroje, akorát nebyly využity. Já mám, pokud je o tuto směrnici, obavy týkající se eh, morálního rizika ehm, a obávám se toho, že by zde mohlo dojít k tomu, že investoři zkrátka nebudou investovat odpovídajícím způsobem, protože budou vědět, že je zde tato ochrana. děkuji ostatním politickým skupinám za to, že přijali mé pozměňovací návrhy týkající se transparentnosti. Já si myslím, že je eh, důležité, aby investoři chápali náklady na regulaci a také aby věděli, eh, kolik platí za kompenzaci. A aby zkrátka věděli, eh, kolik za co platí eh, když investují. Já mám obavy, pokud jde o vysokou úroveň kompenzace v zemích, jako je Paříž nebo Londýn, nebo tam v městech, jako je Paříž nebo Londýn. Ale tyto problémy existují i v menších finančních centrech. Eh, z těchto důvodů eh, se zdržíme hlasování, ale těšíme se na další diskusy eh, v rámci trialogu. Pan Melce. Děkuji paní předsedající. Finanční trhy a finanční nástroje jsou stále složitější a pro investory méně pochopitelné. Malí investoři proto mají problémy. Ukázalo se to jasně během finanční krize, která přišla z USA. Ukazuje se také, že tomu ale nerozumí ani velké instituty, které se do této finanční krize eh, zamotaly. Eh, docházelo k ohromným spekulacím a z tohoto důvodu se domnívám, že je potřeba posílit eh, různé systémy očkodňování pro investory. Podle mého názoru je třeba k této směrnici přistupovat především z pohledu spotřebitelů. Eh, návrhy eh, zpravodaje proto vítám. Eh, především investoři, kteří investují přeshraničně, jsou investoři, kteří potřebují právní jistotu a přehlednost a proto potřebujeme společnou ochranu investorů. Děkuji. Pane komisaři, máte slovo. Merci, madame la présidente. Paní předsedkyně, nejprve na pana Bodu, velice telegraficky, bych chtěl sdělit názor a skutečně mám velký zájem o tu vaši otázku. Objektivně, pane Bodu, rozdíl mezi zárukou za vklady a potom odškodňování investorů do e, různých těch produktů, takže já mm, jsem byl proto, abychom přijali stejnou linii, abychom to vyrovnali na stejnou úroveň, jako paní Beres navrhla. Ano, pane Gozesi, rozšíření tedy na eh, ty eh, podílové listy těch společností kolektivního investování. Takže zde si myslím, že by bylo užitečné Eh, aby to bylo v poli působnosti směrnice, ale my se musíme ještě o tom vzájemně nějak přesvědčit a diskutovat o tom více. Také si myslím, pane Kosesi, že je třeba, aby naši investoři eh, eh, podléhali rovným stejným podmínkám všichni. A je třeba dobře chránit, jak řekl pan Milcer, i e, všechny investory. Paní Beres e, e, zmínila globální balíček, do kterého zapadá tento předpis. A jde o to Eh, dát garance investorům a eh, potom budeme mít další návrh, který se bude týkat depozitářů cených papírů a eh, to také se budeme snažit tady tedy vyvodit, nebo správců tedy cených papírů budeme se snažit vyvodit důsledky z afery Madov. A potom pojistné smlouvy do toho začlenit. To je dobrá otázka. A také bychom mm, si měli vyjasnit ale ty technické problémy, které to může znamenat. A jedna otázka pro mě velice citlivá, to je eh, přemrštěné eh, zadlužení, respektive předlužení některých místních samozpráv, obcí. A eh, ano, to je velice citlivé a uvidíme, jak tuto otázku řešit. A nakonec paní Beres, stejně jako i pan Gigold, o tom hovořili. Otázka toho špatného poradenství pro investování. To je otázka, která podle mě je legitimní. A já bych rád, abychom chránili lidi. Ano, ale eh, takže eh, máme to eh, tedy nějak upravit v tom předpisu, to je totiž hm, právně technicky odlišná otázka. Je třeba, abychom měli jednotnou hm, definici upravující hm, tento pojem špatného poradenství. Jinak já zcela souhlasím s tím, že je třeba toto zanalizovat i ve světle dnešní diskuze zde s vámi a e, ve světle vašich připomínek, které beru na vědomí. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. A nyní má slovo náš zpravodaj, aby schrnul diskuzi. Man, já je, om, <clears throat> kanske inte har men jag är... Děkuji, možná jste to nezaznamenali, ale ve skutečnosti já mám Eh, plnou důvěru v volný trh a v možnost každého svobodně se rozhodovat. Nicméně je potřeba, aby spotřebitelé byli chráněni. Tomu také věřím. A tato směrnice je tak důležitá právě z tohoto pohledu. A můžete mě kritizovat v jiném kontextu, ale tady, myslím, stojíme všichni eh, v jedné frontě. Eh, běžný, klasický, obyčejný investor má mít možnost vědět, že má k dispozici určitou určité zabezpečení, určitou bezpečnost, to je významné pro Evropu, pro důvěru ve finanční trhy. Je to důležité. Pane Barniere, vy jste hovořil o SKI, PCP a formách financování 0,3, o tom se dá diskutovat, 100 tisíc, ano, dobrá. Ale Stanovisko rady je, že je možné mít daleko slabší e, mechanismus, takže my vlastně nevíme, jak to dopadne. A myslím si že taky, že je rozumné e, tyto e, společnosti kolektivního investování zahrnout a sjednotit s tím, co je v MIFID. Co se týče špatného poradenství, tady si myslím, že je možné najít řešení. Myslím si, že je to důležité pro malé investory v Evropě. A závěrem bych, paní předsedkyně, chtěl eh, poděkovat eh, panu komisaři i všem kolegům, kteří, myslím, velice dobře na tom spolupracovali. Děkuji. Tím končím tuto rozpravu a hlasování bude zítra od 12 hodin. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na programu, což je zpráva pana Coelho o agentůře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v, provozu, v prostoru svobody, bezpečnosti a právo. A dříve než zahájíme tuto rozpravu, tak eh, chci říci, že jsme očekávali, že eh, komisařka Malstromová tady eh, s námi